zlepšení přítomnosti v sále. A hlasovat o tomto tématu budeme dnes. A jako další bod zde máme žádosti, které se týkají jmenování členů výboru a delegací. Byly to záležitosti ze strany EPP a zelení. Delegace se stahu s Jižní Afrikou Jim Higgins na místo Veronika Lope Fontani a delegace pro vztahy s panafrickým parlamentem Jim Higgins místo Veronika Lope Fontaně delegace ve smíšeném parlamentárním výboru EU Chile Veronika Lope Fontaně místo Jima Higginse a delegace e u parlamentního schromáždění Evropa Latinská Amerika Veronika Lope Fontaně na místě Jima Higginse. Delegace prostávají s e, Spojenými státy Karim Zeriby a zvláštní výbor pro organizaci zločin, korupci a praní peněz paní Nicole Kiel Nýsl. Pokud nikdo proti tomu nic nenamítá, tak eh, jsme tímto schválili a stvrdili tato nová jmenování a přerušuji naši schůzi do 12 hodin. Děkuji.